výhodu, že sousedí s Německem, takže je mnohem snadnější najít tady alternativní dopravní prostředky než v Bruselu. Děkuji bardzo. E, na tím kon... Výborně, děkuji. Tím končíme debatu nad tímto bodem. Opakuji, v úterý a ve středu poskytneme důkladné informace na toto téma. Další věc. Protokol a texty, které byly přijaty z 9. září, jsou tedy k, k dispozici. Máte nějaké poznámky, připomínky k tomuto zápisu? Prosím, pan Golniš. Merci beaucoup. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Rád bych se vyjádřil k článku 172 bod 5.2 a také k článku 145. Pane předsedo, Velmi důležité usnesení bylo odhlasováno, které odsoudilo francouzskou vládu za jeho politiku, za její politiku, pokud jde o vyhoštění nomádů, kteří nemají v pořádku doklady. Zajímavé je, že k tomuto hlasování nedošlo, ačkoliv to bylo velmi důležité. A nebylo to tedy hlasování jmenovité, ačkoliv skupiny o to usilovaly. A já i mý političtí přátelé jsme součástí menšiny, která hlasovala proti tomuto usnesení bylo zde 245 eh, poslanců, kteří hlasovali proti. Někteří kolegové Jean-Pierre Ody a Veronique Mathieu tvrdili, že jsme odhlasovali tuto, toto usnesení a to, co mohlo být eh, pouhou chybou, se stalo skutečnou vládní lží, když eh, tajemník pro evropské záležitosti Pierre Luluš a také pan Jean-François Copé to vzali za své. A proto mé vysvětlení, hlasování a můj pokus postavit se proti tomuto pozměňovacímu návrhu panu Svobodovi byl úplně jasný. Proč zde nebylo jmenovité hlasování? V rozporu se zvyklostmi. Bylo to proto, už jsem skoro skončil. Předseda přerušuje řečníka. Bylo to proto, aby byl zdiskreditován protivník. Je to opravdu mizerná politická strategie. Děkuji za váš názor. Chápu, že to byla otázka, která se týká zápisu, ale také osobní výpověď. Máte nějaké připomínky k zápisu jako takovému? Ne, takže zápis je tímto přijat. Mám zde ještě další informace. Vláda Maďarska nás informovala o tom, že paní Eniko Gieri je zastoupena